Thank you very much. Can we start with the uh, Yakasari report? Dámy a pánové, prosím, aby jsme se posadili všichni a tam se, zda můžeme začít, takže prosím. Máme zde paní zpravodajku i Jense Giera. Intet je zde rovněž ne, takže ne, dobře. Takže nejprve bude mít slovo Lisa, která nám to představí. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, já jsem spravodajkou v našem výboru za IMCO. To znamená všechno, co se týká rozpočtu pro rok 2017. Máme zde 24 pozměňovacích návrhů, 7 se týká eh, pilotních projektů. Dále zde máme návrh stanoviska, který pokryje stejné priority, které jsme se věnovali i v minulosti. Dovolte trošku eh, popis eh, celého přístupu k této problematice. K této problematice určitého hodnocení toho, k čemu dojde v této oblasti. Máme zde několik politik v Evropské unii, která se zabývá samozřejmě dlouhodobou ekonomickou krizi, politickou krizi a nedostatkem důvěry našich občanů vůči Evropské unii, což samozřejmě vidíme i na základě hlasování o Brexitu. Takže občas máme pocit, že bychom se měli v této oblasti soudného rozpočtu věnovat těm základním věcem, těm dobře fungujícím věcem. A z tohoto hlediska bych ráda zdůraznila vnitřní trh, který je zásadní pro podporu růstu a zaměstnanosti. Zároveň je důležité investovat do rozšiřování a prohlubování vnitřního trhu. Toto je podle mého názoru cesta před, jak zlepšit eh, blahobyt našich občanů, životní úroveň a zvýšit jejich důvěru v Evropskou unii. Je potřebné a zásadní, abychom se v těchto krizových situacích nezapomněli dívat do budoucna tento souhrný rozpočet Evropské unie by totiž měl podporovat cíle, které se věnují budoucímu rozvoji, například je to oběhové hospodářství a zároveň určitý přechod eh, k multifunkční digitální společnosti, která bude inkluzivního charakteru. To je zásadní i pro konkurenční schopnost Evropské unie. IMCO kompetence pokrývají různé typy těchto programů, například program COSME a zároveň i ochranu spotřebitele, celní unii a tak dále. Dále je to investování do prohlubování trhů pro malé a střední podniky a zároveň zvyšování povědomí a zvyšování důvěry našich občanů k tématům k, ve kterých, nebo k těm oblastem, ve kterých by nemělo dojít ke škrtům. Pan předseda Juncker po Brexitu se o tom již zmínil velice správně a e, řekl, že čas škrtů je za námi a to si myslím, že platí především na vnitřním trhu. Jestli dovolíte, několik ještě poznámek ku, k tomuto návrhu komise, jež se zabývá souhrným rozpočtem Unie pro rok 2017. Priority našeho výboru IMCO byly zohledněny podle mého názoru. To jsou pro nás zásadní témata, především důležitá pro další růst a zaměstnanost. Došlo k zlepšení situace i v oblasti celní unie, dále Kozma, kde se navýšilo na 0,2, 1%, tato částka, eh, to znamená, ehm, byla to položka 020202. Dále je to přístup eh, na trhy, který získal další finanční prostředky. A došlo i k navýšení v rámci závazku platebních závazků. Toto si myslím, že můžeme pozitivně ocenit, protože bojujeme především s velikou nezaměstnaností mladých lidí. Dále eh, to byly určité náklady, které byly mm, trochu seškrtány, eh, například u eh, půjček, u programu COSME. Pokud jde o horizontální rozpočet a různé změny, úpravy, ta čísla která prezentovala komise, tam bych se ráda ještě zeptala na některé záležitosti. Pokud rada bude chtít škrtat, tak si myslím, že bychom to měli vrátit komisi. Až 22. července totiž budeme mít k dispozici stanovisko rady, zatím máme pouze čísla z komise. A můj návrh podpořilo JPP, ALDE a Zelení, stínoví zpravodajové, kteří mi vyslovili podporu. A nyní ještě k programu COSME. Zde bych ráda požádala určité úpravy rozpočtového charakteru k tomuto programu, protože malé a střední podniky jsou zásadní pro naši ekonomiku, pro celou Evropskou unii a právě proto by toto měla být jedna z našich priorit pro celý Evropský parlament. Komise zde navrhuje to, aby jedna z priorit programu COSME, COS, COSMO, COSME byl samozřejmě Mm, aby to byl tento program, tak i přesto došlo k mm, zásadnímu seškrtání v této oblasti. Ekonomická situace ovšem se nezlepšila nějakým dramatickým způsobem, ale a střední podniky mají obrovské problémy v oblasti získávání finančních prostředků a právě proto navrhuji, aby 0,2,0,2,0,2, aby eh, tato položka byla, alespoň tato položka byla zachována na úrovně navržené pro rok 2016. Tento můj návrh se rovněž těší podpoře ALDE, EPP a zelených stěnových zpravodajů. Další věc, o které si myslím bychom měli společně jednat, je otázka nákladů či výdajů nebo určitých stropů pro eh, kapitolu 3 která se týká víceletého rámce, tam je to příliš vysoké číslo. Dále je zde program pro ochranu spotřebitele, který spadá e, do této kapitoly a pokračování tohoto programu považujeme za jednu z priorit. A poté jsou to pilotní projekty. IMCO má několik kvalitních návrhů pro pilotní projekty, e, které spadají právě e, do této rubriky, do této kapitoly a bylo by logické se podívat, jakým způsobem je provedeme, pokud ten strop na výdaje bude překročen. A pokud zároveň veškeré mechanismy přizpůsobení či pružnosti již byly vyčerpány. Všichni kolegové souhlasí s tím, že tyto pilotní projekty jsou nesmírně důležitou oblastí, čili toto je rovněž zajímavý dotaz. Ráda bych si vyslechla vaše názory v diskuzi, která bude následovat. Děkuji vám. Takže za rozpočtový výbor kolega, prosím, pane Gajere. Dovolte mi informovat kolegy a kolegyně na půdě tohoto výboru o aktuální situaci a budu mít také několik připomínek k tomu, co tu právě řekla paní kolegyně Koncáry. Takže Situace je taková, že se nacházíme v okamžiku, kdy eh, návrh rozpočtu byl ze strany komise předložen skoro o pět týdnů později. A to tedy pro nás je velmi nešťastné, protože eh, to způsobilo problémy nejenom tady Evropské radě, ale také nám, vzhledem k tomu, že by se od nás původně čekalo, že ještě před letní přestávkou proběhne první trialog se zástupci rady a že si vzájemně sdělíme svá stanoviska k této věci, což ovšem teď není možné, protože rada musí počkat na oficiálnění zveřejnění rozpočtu Nyní máme slovenské předsednictví, které tedy se snaží ze všech sil co nejrychleji zpracovat stanovisko rady. A až budeme mít toto stanovisko rady, tak teprve po letní přestávce se jí můžeme začít zabývat. A kolegové, kolegyně, jistě dobře víte, že naše pozměňovací návrhy se vždy eh, vztahují ke stanovisku rady, méně pak už k samotnému návrhu komise. Proto se dá čekat, že více než dvě třetiny pozměňovacích návrhů, které předloží Evropský parlament v rámci eh, procesu rozpo- schvalování rozpočtu, se bude muset omezit na to, že potvrzí, potvrdí tedy eh, původní záměry komise a bude je bránit proti tlaku ze strany rady. My jsme také doufali, že tedy ještě před eh, letní přestávkou dojde ke schválení mandátu pro vedení trialogu, ale k tomu nedošlo, to znamená, že se nacházíme ve stejné situaci, tedy z pozice parlamentu jako v roce 2014 před, volba, před evropskými volbami, kdy právě z toho důvodu byl tedy zkrácen celý proces a já jsem tedy eh, vypracoval takový dopis, eh, který obsahuje doporučení, to mi schválili eh, moji kolegové ve výboru pro rozpočet. A v tomto dopise tedy popisujeme, jak se vlastně vyvíjelo stanovisko Evropského parlamentu k celé věci. A, a pak tedy konkrétně rozpracováváme potenciální stanovisko rozpočtového výboru. A žádáme také předložení všech potřebných dokumentů podle příslušné směrnice. Na to máme nárok a komise samozřejmě bude argumentovat tím, že to v podstatě udělala. A bude se ohánět uprchlickou krizí, která přispívá k zhoršení situace v okamžiku, kdy celá řada členských států se potýká s hospodářskou krizí. To je podobné jako tady v dobách finanční krize, kdy vlastně nebylo jasné, jaké máme priority toho komise tak trochu využila. Takže naš, náš rozpočet je pod velkým tlakem. A já bych rád připomněl kolegům a kolegyním, že toto je vlastně první rozpočtový rámec od té doby, co zač- jsme začali používat nový nástroj. A od té doby, co náklady Evropské unie narostou nikoli, eh, ale naopak klesají a díky tomu některé členské státy tak trochu usnuly na Vavříně a ukazuje se, že to, co bylo dojednáno eh, na rok 2014-2020, sice vypadá dobře z pohledu roku 2013, ale eh, neobstojí to pod tlakem všech těch současných krizí, které se stále zostřují a které již překonání je třeba financovat. Evropský parlament by se také neměl namlouvat, že ty nástroje zaměřené na získání větší flexibility tohoto finančního rámce opravdu fungují na druhé straně, eh, tedy kdybychom je neměli, tak by ten rozpočet už dávno eh, nebylo možné zvládat. Nám se s jejich pomocí podařilo posílit důležité kapitoly v rozpočtu. A teď tedy konkrétně k návrhu komise, především k našim očekáváním v kategorii 3, což je ta vnitřní politika. O to se také významně zabývá výbor IMCO, je tu, a pak je tu tedy kategorie 4, to je ta zahraniční politika, kde ty prostředky jsou napnuté k prasknutí, nezbývá tam žádná marže a spíš se musíme zabývat myšlenkou, co vyškrtnout. A to se tedy vlastně podobá tomu, co tu řekla kolegyně Jakoncáry. Totiž nevidíme situaci optimisticky. Máme více než 300 návrhů na různé pilotní projekty a navrhovaná opatření A pokud by tyto měly být realizovány, tak by se to vyžádalo částku v řádech eh, stovek milionů. A já jsem se zatím nepotkal s žádným eh, výborem, který by řekl, pane Gajere, vy jste zpravodaj, my vám chceme vaše situaci ulehčit, my jsme naše očekávání a požadavky seškrtali. Tak to samozřejmě není. Všichni máme pocit, že naše nápady jsou vůbec nejlepší a zaslouží se prosadit. Budeme se snažit tedy eh, pracovat eh, s určitými maržemi a určitými převody do těch oblastí, kde prostředky opravdu jsou potřeba, ale jsem pesimistický, myslím, že se nám to ve všech případech nepodaří prosadit. Takže nemáme vůbec žádnou marži v kategorii 3. A kdybych měla popsat situaci, zvláště pokud jde o financování eh, dodatečných pilotních projektů, tak by nás to mělo znepokojit. Nemáme žádnou marži v kategorii 4 a pak máme kategorii 1 a, která tedy souvisí s programem COSME například a s vytvářením pracovních míst a podporou růstu. Tam máme marže 80 milionů, což v porovnání s celkovým objemem rozpočtu, který je 135 miliard, není vlastně vůbec nic. A já bych tedy musím říci, že tu situaci sleduji s, s, s nepokojením. Výbor pro zahraniční politiku si to dobře rozmyslel, si to pěkně vymyslel, řekl, že bude. A tedy v tom rozhodnutí jej podpořili některé členské státy a komise. A dohodl navýšení prostředků o 25 milionů, 10 milionů tedy převody, 15 milionů závazky a to tedy je možné přidat k té marži 80 milionů. Já nechci spochybňovat užitečnost takto zvoleného nástroje, ale nacházíme se situaci, která se významně změnila v porovnání s našimi výchozími očekávání. Některé členské státy vidí potřebu posílit investice do obrany a bezpečnosti a chtějí také investovat do posílení eh, technologické základy našeho zbrojařského průmyslu, do nových technologií a podobně. A když se podívám na situaci konkrétně v Německu, peníze, které jsou určeny za tímto účelem, jdou tedy nad rámec našich závazků. A asi tedy neuslyšíte rádi, že já považuji tento rozpočet za nedobře, nedostatečně financovaný. A myslím si, že pokud se nepodaří prosadit myšlenku dodatečných prostředků v určitých oblastech, tak ani členské státy do těch oblastí nebudou ochotny financovat víc. A já si naopak myslím, že bychom členské státy v jejich snahách měli podpořit eh, uvolnění dotačních prostředků z evropského rozpočtu. Pokud jde o zavádění eh, do programu EFSI do praxe, tedy o těch vyčleněných 8 miliard, ve skutečnosti jsme obdrželi 3,8 miliard. Takže musíme najít ještě více než 4 miliardy někde, a to v situaci, kdy ten rozpočet už je napjatý. Měli bychom klást důraz na to, abychom se neomezovali pouze na uprchlickou krizi, ale investovali také do eh, stimulace hospodářského růstu a vytváření pracovních míst, a to v souladu s Evropskou strategií 2020. My se v souvislosti s tím eh, obáváme, že vlastně tato strategie eh, navrhovaným rozpočtem utrpí. A nyní otvírám prostor pro připomínky kolegů. Děkuji velice. Andrea Schwab. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já chci poděkovat našeho, já jsem tu dnes za našeho stínového zpravodaje. Antonio López se nemohl dostavit, ale já doufám, že tedy eh, kolegyně Jakoncáry neskazím radost ani kolegu Kajerovi, když řeknu, že je nám jasné, že některé záležitosti jsou důležitější než ostatní, ale naším úkolem je starat se o fungování jednotného trhu a na tom nám velmi záleží. A navíc tedy prostředky z fungování jednotného trhu plynou do evropského rozpočtu, kdyby jich bylo víc, máme méně problémů. Nicméně náš tedy výbor byl vyzván k tomu, aby vypracoval stanos, stanovisko a já to budu hovořit místo kolega, kolegy Lopéze, který dnes tedy doprovází americkou delegaci a který mě pověřil tím, abych poděkoval zpravodajce za to, jak intenzivně pracovala na tomto materiálu. My v naší frakci velmi dobře víme, jak vypadají čísla, která navrhuje komise a jaké je naše stanovisko k ním. Takže tím, to východisko, jak tady píše kolega Lopez, je dobré, ale eh, teď je třeba to vytřídit podle toho, co je možné a co je relevantní pro fungování jednotného trhu. Žádoucí investice jsou v oblasti jednotného trhu, především v oblasti digitálního trhu. A tady ta navrhovaná opatření jsou vyvážená a také oblast ochrany spotřebitele hraje důležitou roli a to také eh, tedy vlastně je reflektováno v těch, eh, v těch pilotních projektech, o kterých hovořila kolegyně Jakonsáry. Například sem patří tedy ta platforma eh, řešení sporů z online transakcí. Tomu bychom měli věnovat pozornost. Já chci ještě paní zpravodajko poukázat na to, že ten přechod na oběhovou ekonomiku je také velmi důležitý bod a my musíme doufat, že v tomto bodě podobně tedy jako v návrhu kolegyně Jakoncáry eh, že mu budeme věnovat dostatečný prostor v textu. A konečně tedy kolega by se rád zabýval myšlenkou financování nových pilotních projektů, které umožňují eh, tedy šíření znalostí o fungování jednotného digitálního trhu a které, eh, které zvyšují povědomí spotřebitelů o jeho fungování, tak aby podniky i spotřebitelé měli lepší představu o tom, jak elektronické obchodování funguje. A pokud by to tedy skutečně uspělo, tak bychom vlastně jistě generovali i nový příjem, což je v našem vlastním zájmu. A doufám tedy, že tím jsem dostatečně jasně vysvětlil stanovisko Antonia Lopéze. Socialist shadow, is it Maria? Are you Za socialisty je to Marie? Stínovou spravodajkou. Lisa je spravodajkou. Ještě někdo by chtěl vystoupit? Marie Grapíny. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych velice ráda samozřejmě jednak něco k tomu, jak eh, osobně na to nahlížím, a, mm, ale ještě předtím bych ráda poděkovala Líze, protože mm, to přednesla úžasně. Já jsem člověk, který tomu trošku rozumí a samozřejmě, že vím, proč jsou zde určitá omezení. Ovšem asi prostě nemusíme neustále zdůrazňovat to, že potřebujeme nakopnout pracovní místa a zároveň růst a malé a středně velké podniky, ale že v podstatě jsou zde problémy, že můžeme to nějakou, nějakým způsobem řešit. Já osobně souhlasím s návrhy ze strany Lízy, samozřejmě i to, co řekl pan Šváb, s tím mohu souhlasit. Ovšem my, jakožto výbor Imko, přece nám leží na srdci ty pilotní projekty, které jsou zásadní a jejich financování. Já jsem zodpovědná za interskupinu pro malé a středně velké podniky u nás v Evropském parlamentu a u všech těch rozpráv, které jsme organizovali, jsme zjistili, že zde zaznívá obrovský tlak na pomoc malým a středně velkým podnikům, které opravdu potřebují finanční prostředky pro tvorbu dalších pracovních příležitostí. A toto je vidět i v mých pozměňovacích návrzích, abychom měli konkrétní návrhy financování právě pro pomoc malým a středním podnikům, aby se staly atraktivními z mezinárodního hlediska, protože pro malé podniky je častokrát obtížné udělat nějakou studii dopadu, která by se týkala Indie nebo Číny, aby vůbec mohli vyvážet své expertíze. Čili s panem Gajerem v tomto souhlasím, pokud z těch 25 milionů, které máme k dispozici a které bychom mohli využít pro určitě určité nakopnutí výzkumu, například v oblasti eh, obrany. Proč ne? Výborně. Členské státy v tom případě ale by měly mít eh, povinnost navýšit tento rozpočet a ne zneužívat nebo využívat částky rozpočtu pro růst a pracovní místa a zároveň eh, nebo z rozpočtové položky pro malé a střední podniky. Já skutečně doufám, že na základě mých pozměňovacích návrhů a, návrhů a samozřejmě na základě toho, co řekla paní zpravodajka, se nám povede nalézt řešení, řešení, které by umožnilo dále neškrtat eh, v tomto našem rozpočtu, nevytvářet nám nějaké další díry, jak se to změnila Líza. Naopak, abychom měli příležitost a možnost financovat další nové projekty. Souhlasím s panem Gajerem v tom, co řekl. Pokud si to České státy přejí dobře, proč ne, mají nějaké konkrétní, představit dobře, ale v tom případě musí předložit další svůj rozpočet. Prostě nemůžeme eh, umožnit, aby tento rozpočet, který patří růstu a pracovní příležitostem, byl využíván na tyto další věci. Děkuji. Would either Lisa... Ještě Lisa nebo, nebo pan Gajer ještě k, tomu, k tomuto, nebo možná Dita by se ještě, takže prosím, Dita Charanzová, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně, líto, že nás nutí schválit toto stanovisko ještě, než vidíme a máme k dispozici text rady. Já nechápu, proč jsme tuto zprávu neodložili. Pokud rada a komise mohou mít spoštění, tak proč bychom nemohli mít spoštění i my? To i s, vlastně s ohledem na rozpravu Brexitu a dopad, který to může mít na rozpočet v příštím roce. Čili já samozřejmě nemám nějaké základní problémy, pokud jde o toto stanovisko. To je vlastně stejné stanovisko, které jsme přijali před několika měsíci. Souhlasím s komentářem z ETP, což vyplyne z mých pozměňovacích návrhů. Včera jsem opětovně předložila pilotní projekty um, tak jak tomu bylo i v loňském roce v našem výboru a já skutečně doufám a věřím ve vaši podporu v září při hlasování. Děkujeme. Dan, Dan se chtěl vyjádřit ještě k rozpočtu. Ano, děkuji a omlouvám se za spouštění. Jsou zde tři body, které bychom chtěli zdůraznit. První věc, tento rozpočet zdůrazňuje důležitosti jednotného trhu této iniciativy a zároveň dosažení cílů politik interního trhu. Proto si myslím, že je to pozitivní, toto je dobré východisko a náš příspěvek do budoucna. Máme trošku obavu u programu COSME, ptáme se, zda bychom to neměli eh, nějak ehm, trošku změnit. Naše um, náš přístup by měl být spíše neutrální, to znamená, jakékoliv navýšení v jedné položce by mělo být kompenzováno snížením v jiné položce. A pokud je o jednotnou digitální bránu, to vítáme a byli bychom rádi, abychom zde měli studie Ehm, v, tom, v této oblasti, protože bohužel mnoho těchto studií, ehm, mnoho těchto věcí se trošku přelíná, my bychom chtěli všechny tyto nástroje zjednodušit, protože jsou příliš komplikované, chceme je vylepšit, především pokud jde o právě tu možnost jednotné digitální brány. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které by měly pokrýt tuto problematiku a doufáme, že získáme podporu pro tyto naše návrhy. Děkuji. Děkujeme. Julie ještě nebo někdo jiný? Možná jeden ze spoluzpravodajů, takže Lisa nejprve. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za tato pouzbudivá slova, za vaš projev podpory. Pan Kajer má pravdu, toto je e, úkol e, nesmírně obtížný v tomto konkrétním okamžiku. Já ovšem e, si myslím, že krize v Evropské unie může být překonána pouze, když budeme, když se vrátíme, když navrátíme naši pozornost těm základním, nejdůležitějším věcem, to znamená investice do růstu a pracovních příležitostí a to na všech úrovních. V úvodním vystoupení jsem řekla, že se domnívám, že komise zohlednila docela pozitivně a dostatečně návrhy výboru IMCO. Ovšem pan Gajer se správně zmínil o riziku ohledně možných eh, škrtů eh, navrhovaných eh, prostředků na straně komise. Ráda bych zdůraznila to, že Evropský parlament by měl být připraven navýšit tyto Eh, částky, pokud by došlo k těmto snahám o škrty. Samozřejmě, že politiky musí být realizovány s ohledem na, na období, ve kterém žijeme, na realitu, ve které žijeme a já samozřejmě si myslím, že některé, že samozřejmě zde máme eh, podložené názory, argumenty na straně komise a i vědecké veřejnosti, která tvrdí, že eh, naše politiky už by neměly být založeny pouze na nějakém finančním omezování či škrte, že toto období je za námi. V tom souhlasím s panem Gajerem a doufám, že budeme schopni nalézt společnou linii u věcí, které jsou zatím ještě otevřené. A všem vám ještě jednou děkuji za vyjádřenou podporu. Děkujeme, pan Gajer. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte mi ještě zareagovat krátce na některé připomínky kolegů. Takže nejprve k těm pilotním projektům a připravovaným opatřením. Postup vypadá tak, že všechny návrhy musí být předloženy komise. Komise pak provede vyhodnocení těchto návrhů, které musí splňovat především dvě podmínky. Za prvé, Musí to, tedy ten návrh skutečně musí být eh, v zodpovědnosti Evropské unie a musí to být něco nového, něco, co ještě nikdy předtím nebylo eh, uděláno. Čili ten pilotní projekt není možné schovat pod křídla nějakého již běžícího programu. Zatím tedy komise obdržela více než 100 návrhů které začínají na písmena ABC. A je, není tedy možné, je jich tolik, že není možné zvážit jakýkoliv jiný dalších eh, typ projektu D plus A a podobně. Protože jedině, když se omezíme pouze na určitou kategorii, ať už A nebo D nebo C, máme šanci eh, je skutečně v praxi prosadit a v případě D a C to skutečně není realistické. Členské státy v minulosti předkládaly takové návrhy, které alespoň z našeho eh, pohledu vedly k tomu, vedly tedy především ke škrtům v rozpočtu. A rada Ovšem zaujala stanovisko, že je třeba držet se těch základních pravidel pro závazky a tak dále, protože jinak dojde k té platební krizi, jakou jsme zažili na konci posledního střednědobého rozpočtového období. Já tady slyším z kruhu kolem rady, že nyní nepůjde ani tak o čísla, jakožto o seškrtání samotných závazků. To znamená, že rada sice z hlediska pravidel tvorby rozpočtu jedná správně, je ovšem otázka, jaký smysl to má politický. A Evropskému parlamentu to škodí minimálně v tom, že závazky, tedy to, co Evropská unie slíbila financovat, jsou tímto vlastně kráceny. A Evropský parlament už se k tomu vyjádřil ve svém eh, stanovisku, tedy kritizoval chování rady. V tomto ohledu já jsem eh, pozitivní v tom, že program COSME je zatím vnímán velmi pozitivně, a to i na půdě vašeho výboru, tak i našeho. A proto si myslím, že eh, se podaří získat silnou politickou podporu tomuto programu. A konečně poslední připomínka reakce na kolegyni Charanzovou. Je to prostě proto, že už nemáme dost času na to, abychom reagovali na návrhy rady, aby tedy, ale jednotliví poslanci a zástupci frakcí neměli vlastně možnost přijít s vlastními návrhy, protože nevíme, jak vypadá ten základní návrh rady. A my samozřejmě musíme najít způsob, jak ostatním institucím sdělit, co si o rozpočtu myšlí naše instituce, tedy parlament, protože to doufujeme přispěje k soudržnému prosazování našich politických sílů. Proto je také důležité, abychom již teď předložili stanovisko, ještě předtím, než se rozběhne diskuze na půdě rady. Nic víc asi k tomu obsahu v tuto chvíli nemám. Děkuji. Thank you for that. Děkujeme za tyto komentáře. Myslím si, že bylo opravdu užitečné, že jste byl také vy jako zá, e, zástupce výboru pro rozpočet. Takže pokud už nejsou žádné další komentáře, tak můžeme tento bod ukončit. E, pokud ani zpravodajka nechce jít dalšího říci, tak se můžeme hned přesunout k dalšímu bodu na pořadu jednání. Já bych hm, chtěla nejprve požádat paní zpravodajku Vicky Ford, aby pohovořila o tématu, o kterém budeme brzy hlasovat. Je to kontrola nabývání a držení zbraní. Ještě žádám všechny kolegy a kolegyně, aby si zkontrolovali, zda mají sebou hlasovací karty. A nyní žádám zpravodajku, aby k tomu řekla pár slov. Prosím. No, děkuji. Já mám pouze pár slov předtím, než začneme hlasovat. Chtěla bych poděkovat kolegům a kolegyním, kteří předložili, ob, kteří odvedli obrovský eh, objem práce. Vidíme před sebou ten eh, hlasovací seznam. Um, ukazuje se, že tady to bylo téma, které vzbudilo obrovský eh, ohlas a zájem zde v parlamentu. Na tom hlasovacím seznamu jsme se vlastně snažili vyjádřit naši reakci na obavy našich občanů a chtěli jsme zaručit, že občané mohou nadále používat sportovní zbraně, mohou eh, používat lovecké zbraně, mohou dále vést muzea a mm, s těmi zbraněmi. A takže toto všechno jsme chtěli zajistit, že bude pokračovat, ale zároveň každý musí také brát v úvahu, že všechny ty právní lakuny v této legislativě Eh, které se týkaly zejména těch akustických zbraní nebo mm, třeba i těch zbraní, které byly použity při těch uh, útocích Charlie Hebdo. Takže zde byly obavy, takže my jsme se snažili o to, aby opravdu jsme na ty obavy reagovali a aby zde tedy byly i ty um, možnosti, které dávají členské státy. Ještě chci říct si na eh, jednu věc, kterou uh, ti, mm, ohledně těch hlasovacích seznamů. Je tam kompromisní, jeden kompromisní pozměňovací návrh eh, neumožňuje rozšířené zásobníky, pouze říká, že si můžete koupit ten um, zásobník, pokud máte nějakou speciální zbraň. To byla taková ještě změna na poslední chvíli, kterou jsme rozeslali včera večer. Komisařka Běnkovská Mm, také nám dala určité eh, informace. Já jsem se jí ptala ještě na konkrétní eh, zbraně, ona eh, vlastně na to ještě odpověděla a já vlastně ještě potřebuji více podrobností ještě předtím, než zahájíme ten eh, trialog a než se bude hlasovat o mandátu k zahájení trialogu, což by mělo být někdy v září. Takže to jsem vás jenom chtěla informovat o aktuální situaci, než přistoupíme k hlasování a děkuji vám všem za spolupráci. Ano, děkujeme zpravodajce za práci a ještě se hlásila o slovo paní Dita Charancová. Děkuji. Eh, paní předsedky, já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za zprávu a chtěla bych zdůraznit, že se jedná o technickou zprávu, která vzbudila mnoho obav, mnoho otazníků u občanů po celé Evropě. Nebyl tam vypracováno žádné posouzení dopadu, neproběhla ani žádná um, konzultace předtím, než komise se vlastně vydala toto, tento návrh i když víme, že to jsou přitom dnes běžné postupy. Takže já bych chtěla ještě znovu požádat jménem frakce ALDE, aby zde byla řádné posouzení dopadu ohledně konkrétních částí toho návrhu, zejména co týče kategorie střelných zbraní, a aby toto posouzení dopadu bylo k dispozici ještě předtím, než přistoupíme k těm vyjednáváním. Není pravda, že ty údaje by nebyly k dispozici. Já minimálně mohu garantovat komisi, že třeba Česká republika je schopna všechny ty, do, ty informace poskytnout. Chtěli jsme také zdůraznit nutnost výměny informací mezi členskými státy, takže možná toto je takový první krok. Chceme opravdu vyzvat zástupce členských států, aby, nebo ty orgány, aby zaslali všechny ty informace komisi. A myslím si, že potom se z toho můžeme z té studie poučit zda opravdu některé ty zbraně, které chce komise zakázat, byly opravdu využity v teroristických útocích a také tam chceme vidět, jaká, jaká vlastně práva budou oslabena nebo mohou být oslabena eh, tím návrhem. Dobře, ještě chci říci, že budeme opravdu hlasovat rychle, budu velice přísná. Nechci znovu otevírat eh, diskusy, nemáme tolik času, aby se všichni mohli vyjádřit. Pan Maštálka se ještě hlásí o slovo. Chci navázat na kolegyni Karamzou. Eh, první, co bych chtěl říct, že nemám žádný konflikt zájmu, to se tak, myslím, patří u tak důležitých věcí, které jsou tak kontroverzní. Druhé, v čem chci podpořit, je, že opravdu je potřebná dopadová studie. Třetí, poděkovat velice Vicky Fordové za vynikající práci, kterou odvedla eh, při posuzování tohoto projektu. Děkuji. One last speaker. Ano, a ještě poslední. Děkuji, já bych chtěla vystoupit se skupinou EPP. Myslím si, že toto je příklad toho, kdy ten původní návrh komise byl špatný a nekvalitní a kdy se ho podařilo přetavit v něco, co je pozitivní, přiměřené, účinné, efektivní, tím, že Evropský parlament se napříč politickými stranami semkl a zapracoval na tom, Doufám, že mnoho lidí, kteří během toho celého procesu měli určité obavy ohledně bezpečnosti a tak dále, tak já si myslím, že když si přečtou ten konečný text, který, jak doufám, dnes eh, odsouhlasíme, tak zjistí, že vlastně všechny ty jejich obavy mohou být rozptýleny. Takže dobře, takže pokud všichni máte hlasovací karty, tak bychom mohli zahájit hlasování tak ještě někomu tedy, eh, aha, paní zpravodajka tady zatím ještě nemá asi hlasovací kartičku, ale už jí tu kartičku někdo přináší. Takže nejprve je zde návrh zamítnout návrh komise, je zde jmenovité hlasování, takže budeme tedy hlasovat jmenovitě. Eh, kdo tedy je pro hlasovité, eh, jmenovité hlasování, pardon? Kdo podporuje jmenovité hlasování. Potřebuji na to 10 eh, lidí, 10 hlasů, abychom mohli jmenova, hlasovat jmenovitě. Vidím 8 nebo 7 těch, kteří podporují jmenovité hlasování, čím pádem je to zamítnuto. Takže teď se dostáváme k samotnému textu. Takže první eh, text, eh, kdo to podporuje, kdo je proti. Zdržel se někdo hlasování? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 304, 305 a 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromis číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je jasně přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, jasně přijato nyní. Kompromis číslo 11. Tady je technické dílčí hlasování, takže první část. První část kompromisu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní druhá část jedenáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to musíme ověřit. Souhlasíte s tím? Ověřujeme, prosím. Zahajuji hlasování. za, zřejmě zde hlasuje příliš mnoho osob. Za skupinu EPP hlasuje příliš mnoho poslanců. Asi o dva. Teď už, už je to v pořádku. Dobře, končím hlasování. Takže 29 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Takže já jsem to chtěla raději ověřit. A takže nyní ta druhá bez mikrofonu, bez mikrofonu, bohužel. Takže my jsme chtěli jmenovité hlasování. Ne, tam to bylo na začátku, tam bylo pouze sedm lidí, kteří chtěli jmenovité hlasování, takže proto jsem to eh, odmítla. Myslím si, že tak je to jednodušší, že to všechno půjde rychleji, souhlas, pokud s tím souhlasíte, tedy jak to předtím dopadlo, to hlasování. Takže nyní druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Myslím si, že to je přijato. Nyní kompromis číslo 6, je to tak? Tak zde opět máme technické dílčí hlasování, takže nejprve první část kompromisu 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, to je zamítnuto. A druhá část. Takže nyní první část, kde pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato a nyní ta druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže nyní kompromis 13 na straně 11 takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 378. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je jasně zamítnuto. Nyní 399, je to tak? Raději to kontroluji, je to opravdu složité hlasování. Takže 399, je to na straně 14, eh, takže kdo je pro, proti, drželi se. Já to prosím potřebuji ověřit, takže prosím ověřujeme. Někdo se hlásí, ale bez mikrofonu. 378 bylo uh, schváleno, takže nyní 399. Končím hlasování, tedy respektive otevírám hlasování. 399. Končím hlasování. 24 bylo pro, 12 proti, 2 se zdrželi. Nyní 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je asi schváleno. 401. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím si, že také. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? To raději ověříme. Vypadá to, že to je tak půl na půl, takže prosím zahajuji hlasování. Je to číslo 21, pozměňovací návrh 21. Takže přijato. 19 bylo pro, 18 proti. Nyní kompromis 9, je to tak? Je to na straně asi 17, ale záleží, jakou máte verzi. Kompromis 9. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je na straně 14. Přijato. Nyní 418, kdo je pro, proti, drželi se, takže to odpadá. Nyní kompromis 2, je to tak? A tady je technické dílčí hlasování, takže nejprve hlasujeme o té technické části, takže první část. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to zamítnuto, a, takže teď tady ta, ta druhá část. Takže teď kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, takže to je přijato. Nyní 481, to by mělo být asi na straně 24. Máte to všichni? 400 81. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to zamítnuto, ale navrhuji, abychom to ověřili. Za skupinu EPP hlasovalo jednoho poslance více. pořádku. Teď už je to v pořádku. Takže 22 pro, 13 proti, 3 se zdrželi. 482. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je zamítnuto. 483. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? To je také zamítnuto. Nyní Libe 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je asi schváleno. Je to tak? Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Nyní 501 to by mělo být na straně 27. Takže pozměňovací návrh 501. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 401 a 502, je to tak? Ne. Takže 507, 507. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže zřejmě je to zamítnuto. A nyní Kompromis 1, zde máme nejprve zase technické dílčí hlasování, takže kdo je pro to technického dílčí, kdo je proti technickému dílčímu. Mm, jo, je to, je to v pořádku. Dobře, takže další část. První část toho skutečného dílčího, takže kdo je pro první část toho dílčího samotného, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. A druhá část dílčího hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A pak ještě tam je třetí a čtvrtá část. Takže třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A čtvrtá, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také přijato. Není pět. Pět Máte to všichni? Strana 33, 569 na straně 33. Takže 569. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 570. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 47 a 571 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 568, to by mělo být na straně 35. Takže 568, máte to všichni? 568. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to, chcete to ověřit? Tak raději to ověříme. 568. Končím hlasování? Nebo ne? Ne, ne, ne, tak to bylo zamítnuto velice jasně. Nyní 535, stál na stejné straně, kdo je pro? 535, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže asi to bylo schváleno. 574, kdo je pro? 574, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 546, to je ústní pozměňovací návrh, paní Kraca Bild. Já jsem chtěla, je to eh, od paní Brigitte Kolit Langen, eh, Všechno, co získáte během dědictví, musíte hned kontaktovat příslušný orgán, abyste také získali povolení na eh, tuto střelnou zbraň a jinak to musí být znehodnoceno, včetně munice. Takže to je ten ústní eh, pozměňovací návrh, znamená také, že to také můžete prodat nebo eh, dát nějakému oprávněnému člověku, který má toto povolení. Takže to je ten ústní pozměňovací návrh. Takže za prvé, souhlasíte s tím, aby byl podán tento ústní pozměňovací návrh? Nevypadá to, že by byl někdo proti, takže teď budeme hlasovat na ten text s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? jde proti? Kdo se zdržel? Přejato s tímto ústním pozměňovacím návrhem. 577. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 579. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní kompromis 10, je to tak? Ne, ne, ne, e, tedy ano, takže to je tedy dílčí hlasování, takže první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověřme to, prosím. Končím hlasování. 30 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel, ale jsem ráda, že jsme to raději ověřili. Druhá část, desítky, kompromisu deset kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis čtyři a to by mělo být na straně 40. Takže kompromis čtyři Takže za, na začátku je technické dílčí hlasování, takže hlasujeme o tom technickém dílčím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní kompromis čtyři, samotní. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 644. To by mělo být na straně 43. Takže 644. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuto.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 29 bylo pro, 10 proti a nikdo se nezdržel. 652. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 672 na straně 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 12 a na straně 48 kompromis e, ehm, 12 je to A, zase je tady technické a dílčí hlasování. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Dobře, takže to je zamítnuto. Takže nyní ten 12, e, eh, kompromis 12a, první část, kdo je pro, kdo je proti. Je to strana 49. Kompromis 12a, první část dílčího hlasování. 12.a i. Týká se to článku 10. Máte to všichni? Článek 10, kompromis 12a, první část takže 12. A Chcete znovu hlasovat o té technické části, techni- o tom technickém eh, dílčím hlasování? Takže kdo je pro tu technické dílčí hlasování? Kdo je proti technickému oddělenému hlasování? Kdo se zdržel hlasování? Dobře, takže to bylo zamítnuto. Nyní kompromis, kompromis 12a, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní druhá část, 12.a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je přijato, ale raději to ověříme, pokud s tím souhlasíte. Končím hlasování. 25 pro, 14 proti a nikdo se nezdržel. Takže nyní čtvrtá, třetí část tohoto kompromisu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to. A nyní čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 61, to by mělo být na, být na další stránce, našli jste to všichni. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 66, nyní 66 a 703, to jsou identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 702, je to tak? 702, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 704, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 703 a 702, které jsou identické, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že je to přijato. A nyní 67, je to na další stránce, 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní 722, 722. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Ne, ne, ne, ještě 725. 725. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit, prosím. Zda je to v pořádku 725. Končím hlasování. 24 eh, byly pro, 15 proti, nikdo se nezdržel. Nyní kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromis 12.b. Takže mělo by to být na stránce 57. 12.b na stránce, pade, někteří z vás nemají číslované stránky, bohužel. Takže teď první část, split vote. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 768, část 3, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 768, kdo je pro? Proti? Drželi se? Kompromis 12.c pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A nyní 82. 82, mám pravdu, takže je to na straně 60, ale pozměňovací návrh 82. A eh, toho jsou součástí všechny pozměňovací návrhy 81,0 a tak dále. Takže zase si to ověříme elektronicky. Tři, 27 pro, 12 proti, nikdo se nestršel. A nyní pozměňovací návrh 757 pro, 82.4 padá. My jsme o něm nehlasovali, protože byl vypuštěn. Nyní pozměňovací návrh 757. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 740. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 755, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 840 na straně 67, kdo má očíslované stránky. 840 kdo je pro? Proti? Zdržela se zamítnuto. 841. Kdo je pro? Proti? Zdržela se zamítnuto. 841. 80, tomu přicházíme k návrhu 92. Kdo je pro? Proti? Zdržela se zamítnout. 93. Kdo je pro? proti, zdržel se. Pozměňovací návrh 93, ověříme si to. Končíme hlasování. Dvacet dva pro, šestnáct proti. Pozměňovací návrh sto. Kdo je pro? takže všechny padají. A přecházíme k pozměňovacímu návrhu 101. Jde o úvodní ustanovení 2, nové. Takže 101, kdo je pro? Proti? Schváleno. 102, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, zdržel se, prošla. Ale ještě si to ověříme. Sto tři. Myslím, že to bylo schváleno. Jedna, osm, osm. Na straně 75. Pozměňovací návrh 188, vidíte ho všichni? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Padá. Pozměňovací návrh 288 na straně 82 pro ty, kdo mají číslo. 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Padá. A nyní 301. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 302, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku. Takže, promiňte, to je procedurální poznámka. Prosím, mohu, paní předsedající? u všech těch pozměňovacích návrhů. Naše skupina si přeje předložit stanovisko minoritního charakteru k celé této zprávě, takže jestli dovolíte, asi následovně by to mělo znít. Takže až po hlasování? Ptá se řečník. Ano? Promiňte, počkáme ještě chvilku, takže... Dobře. Takže eh, tohle je jmenovité hlasování. Zahajuji. končím. 27 pro, 11 proti, 1 se zdržel. A nyní budeme hlasovat o eh, legislativním eh, řešení. Zahajuji, končím hlasování. 27 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Zpravodajka, děkuji. Teď tady máme možnost přehodnotit všechny ty pozměňovací návrhy, které jsme dnes odhlasovali se záměrem zajistit, že zájmy občanů kteří chtějí eh, lovit, provozovat sportovní střelbu, navštěvovat muzea, eh, předvádět historické bitvy, tak mohou dále činit. Na druhé straně budeme nadále pokračovat v našich snahách umož, eh, omezit šíření poloautomatických zbraní, jako te, které byly použity během pařížských útoků například. Děkuji. And now we go back to the... Well. Výborně, děkuji. And I'll hand back to the... Děkuji. A teď se ještě dostáváme k tady té problematice menšinových zpráv. Děkuji. Takže ENF by rádo předložilo menšinový názor, menšinové stanovisko. Pokud jde o revizi této směrnice, ta, je ileg- ta není zákonná, protože není proporční všem těm cílům, kterým je boj proti islamistům, teroristům a zároveň bránit jejich přístupu ke zdrojům v tomto ohledu. Návrh této směrnice je neuž- není užitečný, protože ne- se nezaměřuje na nelegální obchod této oblasti, který roste exponenciálně na celém území Schengenu. Eh, revize této směrnice není přesná a nejsou zde dostatečné odpovědi na otázky, které jsou klíčové, které se týkají bezpečnosti mezinárodního charakteru, jakož i národního charakteru a boje proti islámistům. Tato směrnice a její revize není spravedlivá, protože eh, dochází k omezení svobod eh, našich čestných občanů, pokud je o vlastnictví zbraní legálním způsobem. Návrh eh, této revize, této směrnice je disproporční pro mnohé ekonomické, kulturní, sportovní eh, sektory, bude to mít dopad na legislativu, která není dobře připravená, nebudeme mít dostatečnou a seriózní analýzu dopadu k dispozici. My se proto, um, my proto nesouhlasíme s tímto návrhem. Myslíme si, že to, co máme k dispozici ve, stávajícím, ehm, ve stávající formě, je dostačující v tomto ohledu. Děkujeme. A půjdeme k dalšímu bodu programu a já předám předsedání. Chcete se vrátit zpátky? Paní předsedkyně, děkuji vám všem. Mm. Okay, we'll move on to the next part on our agenda. Um, I'm looking for... Bodu našeho programu. Já hledám očima, kde je Sergio, je tady, takže požádám vás ostatní, aby urychleně opustili místnost a Sergio, aby chvíli potkal, počkali. Já žádám tedy ty, kteří eh, nechtějí zůstat na další podprogramu, aby urychleně a v klidu opustili místnost, tak abychom mohli dát slovo našemu zpravodaji. Já tady budu hovořit, ačkoliv lidé pořád ještě odcházejí, nicméně já tady začnu hovořit o svém stanovisku. Toto stanovisko, alespoň z mého pohledu, je velmi důležité, protože hovoříme o právech evropských spotřebitelů na nových trzích. Já tedy žádám všechny, kteří tu nechtějí být, aby urychleně opustili místnost, protože zpravodaj se pokouší představit své stanovisko. Děkuji, budu tady pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem říkal, jde o klíčovou zprávu, protože hovoříme o nových právech, která by měla být zaručena prostřednictvím tohoto nařízení pro naše občany, zvláště tedy pokud jde o jejich práva na nových trzích, které se otvírají díky digitalizaci. Tady tady hraje ten retailový trh důležitou úlohu. Hovoříme o systémech penzijního připojištění, pojištění, jde také o úspory ať už tady jednotlivých spořitelů, tak třeba i finanční prostředky malých a středních podniků. A moje stanovisko se opírá o zelenou knihu, kterou zveřejnila komise a opírá se o následující principy a upravit právně postavení spotřebitelů na těchto nově vznikajících trzích, odstranit překážky pro fungování jednotného trhu v této oblasti a já tady děkuji všem stínovým zpravodajům za spolupráci. My jsme nakonec dospěli ke 14 kompromisním návrhům, které jsou velmi široce formulované, téměř všechny frakce se na nich shodly a já chci poděkovat všem ostatním skupinám za vynikající spolupráci. Nyní totiž máme, nyní tedy máme zprávu, která je koncenzuální, a je jak ambiciozní, tak koncenzuální a to je tedy skutečná rarita. Všechny navrhované eh, pozměňovací návrhy jsme podrobili přeskumu, některé jsme upravili, například tu tedy byla ta snaha zdůraznit tu úlohu digitalizace, která mění povahu poskytování služeb také v oblasti retailových finančních služeb. Byla tu snaha klást důraz na nové firmy, které vznikají na bázi sociálních sítí, nabízejí mikroúvěry a podobně. My jsme prostě chtěli zaručit, že v rámci těchto sektorů bude k dispozici co nejvíce informací, tak aby byly transparentní a bezpečné. Samozřejmě, že ten regulatorní rámec by měl umožnit novým podnikům, aby vzkvétali, zároveň však by to nemělo být na, úroveň, na úkor ochrany spotřebitele. Také jsme se chtěli ujistit, že posílíme postavení spotřebitele po osmi letech eh, vlekoucí se finanční krize podle Eurostatu a dalších eh, zjištění, eh, se tedy ukazuje, že, že důvěra spotřebitelů výrazně poklesla a s tím se snažíme bojovat. Zavedli jsme také koncept srovnávání srovnávacích nástrojů, protože díky digitalizaci máme tedy lepší trh, lepší nabídku na trhu. Na druhé straně je důležité zajistit, aby spotřebitel měl možnost mezi těmito nabídkami srovnávat a aby nedocházelo k diskriminaci podle toho, kde občan v Evropě žije. Tyhle srovnávací služby už existují v oblasti eh, cestování, nabídky určitých typů telekomunikačních služeb a vedou, vedou tedy k odstranění eh, nespravedlivé diskriminace. Také se tady snažíme být velmi striktní tom, že tedy vyžadujeme přenositelnost retailových finančních služeb a důrazně odmítáme geoblocking. Nyní, když se chcete přestěhovat z jednoho členského státu do druhého, čelíte určitým překážkám, které bychom rádi odstranili, ať už jde o eh, převod pojištění, akumulovaných eh, prostředků v penzijním připojištění a podobně a chceme se také ujistit, že kdykoliv je vypracováván návrh nové směrnice, která tedy má dopad také na poskytování retailových finančních služeb, že tedy tato ustanovení jsou plnohodnotně implementována, tak, aby nedocházelo k geoblockingu. Boj s geoblockingem, je pro parlament velmi důležitý. To, co máme před sebou, je velmi ambiciozní návrh, který se však opírá o široký konsenzus a umožní nám eh, zajistit eh, předpoklady pro ekonomický růst a zároveň eh, řádnou ochranu spotřebitele. Děkujeme za tento přehled, to myslím, že je velice užitečné. Dívám se na stínové zpravodaje Nevidím zde žádné, tak, takže rovnou teda poprosím pana Sulíka. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval ostatním stínovým zpravodajům za spolupráci, i přesto, že s některými částmi textu nesouhlasím, protože buď navýši rozpočet nebo vyžaduji hlubší analýzu důkladná analýza stávajícího stavu retailových finančních služeb, s tím souhlasím, ať už na evropské či národní úrovni by mohla být přínosnou, ovšem je předčasné navrhovat jakákoliv, jakékoliv změny. Ve svých návrzích eh, říkám, že finanční sektor se po krize musel, po krizovém období musel přizpůsobit různým změnám, které v současné době implementujeme a musíme vyčkat, jak na ně bude návrh, na, mm, reagovat eh, vnitřní trh. Proto si myslím, že navržení dalších kroků je v této etapě zbytečné. Domnívám se, že prozatím by nebylo efektivní dávat komisi mandát nebo nějakou podporu na nějaké uplatnění eh, podle jejich úvahy, pokud jde o konečný text, protože trh by mohl být tímto způsobem spíše limitován a ne podpořen. Užitečné změny, které by mohla komise navrhnout, nemusí spočívat pouze v nových návrzích, ale například i v tom, že posoudíme, zda stávající legislativa není spíše přítěží. Poskytovatelé služeb by se navíc měli zachovat možnost rozhodnout o tom, které, které zákaznické mm, mm, části jsou pro ně, segmenty jsou pro ně zajímavé a by být nuceni vstoupit na trhy, eh, ve kterých nejsou buď technicky připraveni, nebo které neodpovídají jim technickým, jsou nad rámec jejich technických schopností. Děkuji. Myslím, že ještě Dita Charanzová by se chtěla vyjádřit. Děkuji za slovo. Velice stručně ráda bych poděkovala zpravodaji za navržené kompromisy. Všechny tyto kompromisy podporuji, protože odráží názory mé skupiny. Podporuji i další skupiny, pokud jde o pozměňovací návrhy, které zatím nebyly pokryty naší skupinou. Myslím si, že v této oblasti retail finančních služeb musíme odstranit ještě zbývající překážky a právě proto se těším na budoucí práci. Komise v tomto ohledu pouze bych ráda požádala komise o písemnou odpověď, proč se rozhodli výjmout tyto retailové finanční služby z mm, způsobnosti geoblockingu. E, možná by to dávalo smysl u směrnice o službách, potřebovala bych více informací, proč to chcete vyjmout i z nařízení, není jasné. Zda to bylo pouze takzvané cut and paste mezi dvěma různými typy legislativy. A ještě jednou dovolte, abych poděkovala zpravodaji a těším se na další diskuzi. Děkujeme, Dito. Ještě myslím, že se chce vyjádřit kolega Lamberts. Ano? Ano, velice stručně hlasování proběhlo rychle u střelných zbraní. Doufám, že to proběhlo dobře. Takže toto je úplně jiný, jiná složka, ne až tak komplikovaná, nicméně důležitá. Je to důležitý stavební kámen pro budování vnitřního trhu Hovoří se zde o důležitých eh, bodech, o kterých budeme hlasovat zítra. Je to dobře připravený text. A pokud jde o implementaci a to, co již je realizováno a zároveň, jak to členské státy uplatňují v realitě. Myslím si, že kompromisy proběhly kvalitním způsobem z jednání vyplynuly dobré věci, malé a střední podniky byly zohledněny správně. Zároveň jsme zajistili určitý integrovaný přístup této politiky, která pomůže našim občanům, ale i našim společnostem získat řádné informace a nebude podporovat další segmentaci. Evropa by měla jasně říkat, eh, co si přeje a aby tyto možnosti fungovaly přeshraničně. Zdůrazňujeme důležitost poskytovaných informací pro spotřebitele, to je zásadně důležité a zároveň ta celoevropská webová stránka, která by umožňovala srovnávání, to si myslím, že je důležité pro naše občany a i všechny ty, kteří překračují hranice a hledají proto nejlepší možné řešení, protože tyto informace jsou podle mě zásadní a měly by být přístupné pro nás, pro všechny. A samozřejmě, že i v různých jazycích a i pro osoby, řekněme, s určitými omezeními. Celý proces bychom měli urychlit. Toto je zelená kniha. Právní kroky by měly následovat rychle. Ještě jednou děkuji zpravodaji a všem kolegům za přípravnou práci. A očekávám, že zítra to hlasování proběhne bezproblémově. Děkuji. Ještě někdo, než dáme slovo komisi? na závěr. Ještě takže Evelyn Gebhardt. Eines. Já bych chtěla dodat pouze jedno. Považuji za velkou škodu, že tato zpráva, která se týká tolika eh, lidí v Evropské unie, a eh, vlastně všech zákazníků eh, bank v Evropě, zajímá tak málo lidí. Když se jednalo o střelné zbraně, tak to bylo nadspáno. A já prostě občas nechápu hodnoty, které připisujeme jednotlivým tématům. Měla jsem potřebu to říci. Děkuji. Thank you. Děkuji. Evelyn, já si myslím, že s tebou souhlasím. E, myslím si, že v oblasti ochrany spotřebitele Tady si myslím, že to je důležité. Je tam třeba ta možnost měnit <clears throat> účet, měnit banku. A myslím si, že je dobré, aby měli spotřebitelé větší možnosti a také i musí být lepší zabezpečení bank. Souvisí to s, nutnost, s nutnou kyberbezpečností. A teď už dávám slovo zástupci komise, který také k tomu řekne pár slov. Děkuji. Hmm. Mohl byste prosím buď ukázat svou cedulku se jménem nebo se na začátek představit? Děkuji. Ano, dobrý den. Eh, já se jmenuji Adrian Steiner a jsem z generálního ředitelství FISMA, Zabýváme se, nebo jsme vlastně přímo oddělením pro maloobchodní bankovní služby společně s několika dalšími kolegy a také za pomoci i dalších generálních ředitelství jsme sestavili tu zelenou knihu o malobankovních maloobchodních bankovních službách. Já se vrátím se jenom k tomu tématu geoblockingu. Velice rádi vám poskytneme podrobnější odpověď písemně. Tato zelená kniha o retailových finančních službách byla připravena za tím účelem, abychom identifikovali stávající překážky na trhu, které zabraňují to, aby fungoval prohloubený, prohloubenější jednotný trh, z něhož mohou potom těžit spotřebitelé, ale nějakým způsobem to nevylučuje žádné speciální akce. Myslím si, že taková nejpravděpodobnější akce, která v budoucnu byla, eh, by byla, by byl tedy akční plán, Mm, to by tedy byla taková zřejmě možná takový možný krok, který by navazoval na tu zelenou knihu, ale zatím ještě o tom považíme také. Víme, jaký byl teď nedávný vývoj, k čemu došlo nedávno. Také i komisař Hill se rozhodl rezignovat ze svého postu, takže teď budeme spolupracovat s předsedou Dombrovským, s komisařem Dombrovským, takže teď vlastně je příliš brzy abych mohl říci, jak to bude v budoucnu, co bude následovat. A týká se to tedy i toho geoblockingu. Chtěl bych pouze podotknout, že komise považuje geoblocking za velice závažnou věc. I kolegové z generálního ředitelství Connect, kteří, pokra- kteří vlastně mm, se zabývají iniciativou eh, jednoho digitálního trhu, tak se tomu také věnují zase z jiného pohledu. Ano, děkuji. A dávám slovo ještě zpět eh, zpravodaji Seržovi, aby toto téma zakončil. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Rád bych se vyjádřil k tomu, co říkal pan Sulík. Chtěl bych poděkovat jeho frakci EKR za silnou podporu. Většina kompromisů v tom smyslu. Myslím si, že opravdu jejich spolupráce byla velice plodná a i když nakonec se nepodepsali pod eh, všechny ty kompromisy, tak eh, to bylo efektivní. Chceme odstraňovat eh, překážky ne pro finanční odvětví, ale hlavně pro spotřebitele, pro občany, protože to je vlastně takové, um, dal, je to taková další zátěž. Nechceme tedy, nechceme tedy tento toto odvětví zatěžovat další byrokracii, protože vlastně v roce 2008 toto odvětví prošlo velkou krizí. To nechceme. Ehm, spíše chceme umožnit třeba novým subjektům, aby vstoupili na toto téma různé mm, subjekty, které budou půjčovat peníze nebo které vlastně mohou eh, působit jako banky a měly i tyto subjekty být měly by být regulované stejným způsobem jako banky. Jsou zde různé společnosti fintech, Eh, finančních technologií a oni také tedy musí splňovat předpisy této legislativy. Hmm, také se nesmí stát, že tyto nové subjekty by nějakým způsobem narušovaly pověst tohoto odvětví, která už teď je taková trošku eh, tedy poskvrněná. Naši občané nyní zažívají mnoho diskriminace a také čelí mnoha překážkám. Například, když chcete převést peníze z jednoho členského státu do druhého, tak eh, bylo prokázáno, že ty poplatky za ty transfery se liší, takže Ehm, vlastně pokud převádíte peníze ze státu A do státu B, tak platíte určitou částku a když vlastně převádíte ty peníze ze státu B do státu A, tak ta e, cena je úplně jiná. Takže my chceme rovné podmínky a chceme chránit spotřebitele. Ehm, co se týče odpovědi komise, ano, je pravda, že to je zatím pouze ta zelená kniha, ještě musíme vyčkat e, také i na zprávu z výboru Econ, a pak teprve uvidíme, jak komise na to bude dále reagovat, ale zatím si myslím, že ten vývoj je pozitivní. Já bych chtěl poděkovat i zástupci skupiny EPP za to, že s námi společně pracovali na této zprávě. Je Stýká se to vlastně takových těch úplně každodenních běžných problémů, s nimiž se potýkají všichni občané ve všech členských zemích. Jsou to vlastně produkty, které používáme každý den, které opravdu, to jsou různé úspory, penzijní, um, úspory převody mezi bankami, takže já si myslím, že je naprosto zásadní, aby v těchto oblastech byly lepší standardy a aby také zde byla lepší ochrana, což také přispěje i k těm větším ambicím. Děkuji, Seržo. Děkuji za tuto práci. Hlasovat se budeme hned na začátku schůze zítra ráno. Přeji ti mnoho štěstí, určitě tě podpoříme. Já myslím, že eh, hla, Ekon bude hlasovat 29. září a na plenárku se to dostane na té první říjnové plenárce. Ještě pan Sulík, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl ještě jednou reagovat na předřečníka v jedné konkrétní věci. Hovořil o tom, že převody peněz mezi e, dvěma zeměmi vlastně stojí e, různé částky, že pokud převádíme něco z, ze země A do země B, takže to může být dražší než z B do A a že proti tomu má Evropská unie bojovat. Já nechápu, proč proti tady tomu e, by měla Evropská unie bojovat. Nechápu, proč toto by nemělo být ponecháno volnému trhu. Nikde není eh, jak si řečeno, že převody musí stát stejnou cenu, že tam musí být stejný, stejný vysoký poplatek. Takže když třeba jsou převody z Řecka do Německa, Eh, nebo eh, pardon, tedy z Německa do Řecka, kde mm, pracuje mnoho řeků, tak pokud těch převodů je více, tak je jasné, že ten převod je třeba levnější, než když eh, jsou převody z Řecka do Německa, protože těch převodů je mnohem méně. Takže myslím si, že Evropská unie si zde stanovila cíl, že všechny nerovnosti musí zprovodit ze světa a že všechno musí být naprosto rovné. Já si myslím, že to je jeden takový velký neduch Evropské unie. Stále se najde Eh, velký počet lidí, a i zde v Evropském parlamentu, kteří se domnívají, že musí všechno regulovat eh, a tak regulovat, až je to eh, úplně nehybné. Já jsem jenom měl, chtěl, chtěl tento názor nějak ze sebe dostat, ale chci říct, že jsem rád, že i navzdory mému postoji oceňujete spolupráce s naší frakcí. Děkuji. A teď Máme ještě čas, pokud ještě někdo další chce vyjádřit nějaký názor. Možná, že teď ještě někdo zase na to bude reagovat, takže ještě Serže. Ano, děkuji, pouze minutku. Mm, občané potřebují hlavně mít k dispozici informace. A teď dochází k tomu, že občané nebo spotřebitelé třeba neví vůbec, jaký bude ten poplatek za ten převod. Oni to nevědí. Takže nakonec vlastně e, za ten převod mohou e, vynaložit mm, mnohem peněz a vlastně třeba to ani nevědí, že tady za ty převody jsou různé částky. Mm, já chci zaručit to, že E, tam nebude docházet k diskriminaci na základě bydliště lidí, na základě toho, kde ti lidé žijí. A máme spoustu příkladů, třeba v pojištění motorových vozidel. Takže my jsme vás chtěli, my, my, my chceme, aby Eh, spotřebitelé měli informace o každé částce, o každém poplatku, o všem, co mají platit v tom sektoru maloobchodních finančních služeb, protože jinak mohou být buď diskriminováni, ale také tam mohou být i případy mm, podvodů. To je opravdu oblast, která se týká všech lidí. Jsou to takové ty převody, to je něco, mm, co je každodenní realitou. Takže to je jedna věc. A za druhé, eh, s lidmi musí být zacházeno rovným způsobem, ať už mají bydliště kdekoliv. A já zde myslím, že to je vlastně, že stejný operátor um, zachází jinak s lidmi podle toho, kde mají bydliště. Děkuji. Nyní pan Lars van Nestedloy. já vlastně zastávám stejný názor jako zpravodaj, tak nevím, jak na to mám reagovat, ale já, já chci říct, já nechci, aby se celá Evropa sploštila, aby všechno prostě bylo úplně stejné. Eh, určitě zde musí být eh, konkurence. A jestli teď konkurence i na, přeshraniční, pokud chcete třeba změnit poskytovatele elektřiny, tak to dnes už jde. Ehm, pokud chcete si pořídit eh, pojištění nebo povinné ručení, tak můžete získávat informace tím, že eh, si najdete informace na internetu, jsou tam různé nástroje. Já si myslím, že my možná jsme k tomu trošku zdráhaví, ale mladí lidé už to tak dělají, hledají si ty služby i přeshraničně. Já vám dám pouze pár takových konkrétních příkladů. Je to opravdu Eh, nutné na to reagovat. Eh, nemůžeme říct si, no, ta oblast, my, my se toho radši nechceme dotýkat. My chceme opravdu, aby zde bylo více konkurence. A mm, pokud někdo chce platit eh, nebo účtovat více, no tak může. Ale zároveň musíme říct, že jednotný trh přináší tolik výhod. Možná bychom to také měli lepším způsobem komunikovat. Ehm, mm, možná třeba to bude dobré i na, ty, na ta další referenda o těchto věcech více informovat. Děkuji. Už nikdo další se nehlásí. Tak to byla velice dobrá rozprava. Chtěla bych vám poděkovat. Eh, Nyní končí zasedání výboru a za 10-15 minut začne schůze koordinátorů. Děkuji všem.